Uh, Drazí kolegové, dovolte mi pár slov na začátek. Během přestávky, kdy jsme přerušili zasedání, mi bylo oznámeno, že dnes v Afganistánu byl zabit italský voják, který se tam účastnil mise NATO. Tato smrt přichází po 15 britských vojácích, kteří zemřeli v Afganesíc. Myslím si, že nesmíme zapomínat na muže a ženy, kteří se účastní těchto ozbrojených misí v zahraničí, velmi často v krizových a nebezpečných oblastech. Je potřeba, aby všichni tito lidé věděli, že na ně nezapomínáme. Děkuji.